Dobrý den, dámy a pánové. Zahájíme schůzi a to slyšením dalšího kandidáta na člena účetního dvoru, tentokrát nominovaným slovinskými orgány, to je pan Martin Cvikl, kterého zde vítám. Budeme postupovat stejně jako včera, to znamená, že pan Cvikl bude mít pět minut na svou prezentaci, deset minut na otázky odpovědi od zpravodajky a pak zbytek v eh, otázkách a odpovědích dalších poslanců. Prosím, pane Cvikle, máte slovo. Gospod eh, predsednik, Dámy in gospodě, spoštování. Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Dovolte mi, abych zahájil svůj projev ve slovinštině. Ale to bylo jenom na úvod. Nyní bych chtěl říci dvě zásadní věci. To, co jsem dělal během své profesní kariéry jako expert na veřejné finance, jako centrální bankéř a jako někdo, kdo pracoval ve slovinském prostředí a zajišťoval, že Slovinsko v době přístupu do Evropské unie a vytvořilo modernizovaný rozpočtový režim, včetně přípravy rozpočtu, provádění rozpočtu a zároveň jsme poskytli, eh, zajistili, že dohled vnitřní i vnější, včetně vnější parlamentní kontroly, bude efektivně implementován. Svoji profesní kariéru jsem zahájil v 80. letech v Centrální bance. A na závěr mé kariéry Slovensko dosáhlo nezávislosti. Já jsem se zabýval fiskálními záležitostmi. A stará země, původní země, nebyla fiskálně udržitelná. V 90. letech jsem poté pracoval ve Světové bance. Členské státy, které se staly které vstoupily do Evropské unie v roce 2004, museli zaručit, že budou mít odpovídající ekonomické klima, včetně veřejných financí. Bylo třeba zajistit, že peníze daňových poplatníků budou správným způsobem využívány. V roce 1998 jsem se vrátil do Slovinska. Tehdy jsem byl součástí vyjednávacího týmu, který vedl nyní, nynější komisař pan Potočník. Pracoval jsem v oblasti veřejných financí a zajišťoval jsem, abychom měli odpovídající legislativu, metodologii nebo metodologický základ, včetně GFS a klasifikaci. A to nám umožnilo jako Slovinsku, abychom vstoupili do Evropské unie odpovídajícím způsobem. Zároveň jsem se zabýval předvstupními fondy, využíváním těchto fondů. A poté Slovinsko se 1. května 2004 stalo členem Evropské unie. V té době jsem byl také ministrem pro evropské záležitosti slovinské vlády Zajišťovali jsme eh, veškerou spolupráci s komisí, eh, zajišťovali jsme eh, zavádění AKY a všechny nutné kroky. Proč kandiduji na člena Evropského účetního dvora? Domluva, domnívám se, že je třeba využívat peníze daňových poplatníků správným způsobem. Eh, zakládá se to na odpovídající legislativě. Dále je třeba mít odpovídající nejvyšší kontrolní úřady na národní a evropské úrovni a dále je nutný parlamentní dohled. Parlamentní dohled poskytuje možnost veřejné diskuse o tom, jak se peníze využívají. Během své profesní kariéry ve Slovinsku jsem významným způsobem přispěl a ke dvěma z těchto důležitých prvků. Přispěl jsem k legislativě o veřejných financích, přispěl jsem také k efektivnímu parlamentnímu dohledu, tím, že jsem se snažil zaručit, aby dolní komora správným způsobem dohlížela na užívání peněz. Pokud mě podpoříte a budu se moci stát členem účetního dvora, a udělám vše, co bude v mých silách, abych zajistil, že parlamentní dohled a spolupráce parlamentu s Evropským účetním dvorem povede k tomu, že Evropští občané, evropští daňoví poplatníci eh, se budou moci být jistí, že jejich peníze jsou správně využívány. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Ayala Sender, zpravodajka. Eh, Děkuji vám, eh, pane předsedo. Vítejte, pane Cvikle, k nám do výboru. Ve svých dlouholetých zkušenostech, které jste získal i na národní úrovni, mě zaujala celá řada momentů. Teď bych ráda ale hovořila o tom, co by měly být eh, vaše funkce jako člena učedního dvora je tu mnoho prvků, které jsou užitečné ohledně vztahů mezi naším výborem a účetním eh, dvorem, eh, což je instituce, ve které vy byste chtěl pracovat. Takže mm, se chci zeptat, zda byste nám mohl říct něco více o tomto bodu, protože prohlašujete, že máte za to, že tyto dva orgány mají velice eh, blízké poslání. Mohl byste nám to eh, lépe vysvětlit, protože se nejedná o eh, zdvojování funkcí, nicméně o jejich vzájemné doplňování. A za druhé, přejdeme ke zpráva pana Begeho, který vypracoval dokument jako a to o vztazích s účetním dvorem. V tomto dokumentu se píše že účetní dvůr by měl eh, pracovat eh, s menším počtem eh, pracovníků. Takže místo toho, aby zde bylo 27 reprezentantů jednotlivých států, protože může vznikat podezření, že každý z nich skutečně reprezentuje svou zemi, by měl vzniknout mnohem užší sbor Mm, v účetním dvoře, eh, který by byl složený spíše z technokratů, z odborníků. A mm, pak ještě další prvek, o kterém bych chtěla hovořit na konci dotazníku. Je otázka, zda byste byl ochoten se vzdát kandidatury, kdyby parlament vyslovil negativní eh, stanovisko. A vaše odpověď mi nepřipadá uspokojivá. Já chápu, že si myslíte, že jste ten nejlepší, ale parlament také může mít své vlastní názory. Co byste tedy udělal, kdybychom vás nepovažovali za dobrého kandidáta, což neznamená, že to myslíme? Mnohokrát děkuji za všechny otázky. Myslím si, že Kokobu nebo tedy KONT a Evropský účetní dvůr mají skutečně podobnou eh, misi, podobné úkoly. Jsou to úkoly, které se navzájem doplňují. Myslím si, že eh, když eh, se v Kokobu projednává určitá zpráva, je to zpráva o komisi či členském státě, o tom, jak užívají peníze daňových poplatníků. Ve Slovinsku máme následující situaci. V minulosti poslanci parlamentu eh, se ptali na otázky eh, eh, slovinského účetního dvora, ale byly to otázky, které by měly být položeny vládě. A ta doplňující úloha spočívá v tom, že členové Evropského účetního dvora vlastně pracují pro vás. A vy využíváte zjištění auditorů k tomu, abyste mohli klást otázky. Na základě našich zjištění eh, se můžete snažit o změnu legislativy či postupu, a které mají vliv na využívání prostředků zdaní. Pokud budeme schopni nalézt eh, takový modus operandi, a kdy Evropský účetní dvůr bude poskytovat základní údaje pro vaši práci, já si myslím, že to bude správný přístup. A zde je samozřejmě eh, důležitá otázka mé případné rezignace ve chvíli, kdy nedostanu od vás pozitivní hodnocení. Já jsem sem přišel a, a myslím si, abych se vám představil, a myslím si, že na základě mých profesních zkušeností neexistuje žádný pádný důvod pro to, proč bychom nemohli efektivním způsobem spolupracovat. Já vám chci jako potenciální člen Evropského účetního dvora pomáhat a společně budeme hodnotit a jak nejlépe využívat peníze daňových poplatníků. Ve slovinském parlamentu máme efektivní nástroje pro dohled na využívání prostředků. A to nám pomáhá mít odpovídající kulturu také řízení. Samozřejmě, pokud bych neměl vaši důvěru, potom bychom nemohli správně spolupracovat. A z tohoto důvodu počítám s vaší eh, podporou, doufám ve vaší podporu. Poslední otázka se týkala 27 eh, eh, auditorů. Já si myslím, že toto je problém více organizací. Ve chvíli, kdy máte 27 lidí v místnosti, potom je těžké vést dialog. Takže myšlenka nějakých čtyř komor, v rámci kterých by Evropský účetní dvůr eh, dělal jakési předslyšení o zprávách, než budou tyto zprávy předány celému účetního dvoru. Já si myslím, že to je krok správným směrem. Ale bohužel nemám k dispozici ještě veškeré informace, abych mohl eh, si na to udělat definitivní názor. Já se domnívám, že pokud je práce organizována takovým způsobem, že máte menší skupiny eh, auditorů, a eh, v rámci kterých hovoříte eh, v předslyšení o určité zprávě a teprve poté Evropský účetní dvůr jako celek tuto zprávu schválí. Já si myslím, že takovýto přístup by zlepšil efektivitu práce Evropského účetního dvora. Je to také něco, co by nám pomohlo, nebo tedy Evropskému účetnímu dvoru eh, pomohlo eh, v tom, abychom pracovali co nejlepším způsobem, a eh, proto abychom vám poskytli odpovídající informace pro váš dohled. Sí, gracias. Eh, gracias por sus respuestas. Eh, veo, vamos, en su. No, děkuji. No, děkuji vám za vaše odpovědi. Máte opravdu bohaté zkušenosti. A spolupracoval jste se Světovou bankou, jste velmi dobře připraven. Bez pochyby víte, že jeden aspekt, který tady velmi často působí problémy, nebo kterým se zabýváme, to je kontrola evropského financování v rámci kooperačních programů, kde se vlastně spolupracuje s jinými organizacemi, jako jsou Spojené eh, národy, Světová banka a tak dále. A mě by zajímalo, jaké představy v tomto směru máte. Jak byste nám mohl napomoci v tom řešit tyto problémy, kterým čelíme během zmíněné kontroly? A potom ještě jedna věc. Zajímalo by mě, nebo vy jste hovořil o nějakých eh, právních záležitostech eh, rozvod. Pro nás je ovšem velice důležité, abychom měli jasno, tedy soukromý život by neměl nijak ovlivňovat vaši budoucnost v účetním dvoře. Děkuji. Otázka výkonnosti mezinárodních finančních institucí OSN a samozřejmě Evropské unie a jejich úsilí eh, při poskytování pomoci. Z mých šesti či sedmi let zkušeností ve Světové bance bych mohl říct, že je tu rozdíl mezi finančními institucemi a dalšími eh, organizacemi, institucemi OSN. Uvedu příklad. Pracoval jsem jako ekonom ve Světové bance na poválečném rekonstručním programu pro Bosnu Hercegovinu. Tam jsme spolupracovali velmi dobře, jak s Evropskou unii a jejími institucemi, a další, tak s dalšími. Ale byly tu problémy s určitými jinými institucemi. Dochází k takovému nahloučení instituce. Pro rekonstrukci Bosny a Hercegoviny šlo o to, aby vláda tam přejala vedoucí úlohu a my jsme od roku 1996 se snažili o tedy programy hospodářské obnovy, aby byly přijaty správné kroky v rámci té obnovy. A některé z těchto zkušeností mohu převést do budoucí práce ale víte, nechci nechci tvrdit, že vše, co se děje v mezinárodní rozvoje pomoci, že je špatné. Pokud je mise dobře definována a finanční instituce um, také mají správný plán, protože jakmile do toho investují, také chtějí mít návratnost, tak dojde eh, k, náv- tak dojde k úspěchu. Pokud jsou peníze rozdávány jen tak, tak přicházejí větší problémy. A teď k mé prezentaci nějakých sporů. Ano, mám doma nějaké eh, právní eh, spory, dokonce i Eh, vládní úředníci eh, tvrdí někteří, že jsem v roce 2007 v parlamentu je vyšetřoval příliš eh, tvrdě, ale přišli na to teprve teď. To je mi líto. Děkuji. Paní Andreasen. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane Cvikle, v podkladech vidím, že mezi lety 2004 až 2008 jste byl předsedou parlamentního výboru pro finanční kontrolu. Vedl jste meziinstitucionální projekt spolupráce s Národním kontrolním úřadem Velké Británie. Proč jste se rozhodl spojit se s Národním kontrolním úřadem Velké Británie a ne s Evropským účetním dvorem, proto abyste se dozvěděl více o dobré praxi, v praxi v oblasti auditu a finanční kontroly. Další otázka je, pokud byste si, se na věc podíval ze strany daňových poplatníků, myslíte si, že DAS a prohlášení o věrohodnosti za rok 2008 by vás uspokojil, pokud jde o to, že prostředky byly správným způsobem využity? Proč jsme se spojili s Národním kontrolním úřadem Velké Británie? My jsme se snažili zjistit, jaké jsou postupy a požádali jsme kontrolní úřady eh, jiných členských států, aby nám eh, dali případnou nabídku spolupráce. My jsme dostali nabídku od tří kontrolních úřadů, od tří členských států. Proč jsme se eh, rozhodli pro Velkou Británii? Bylo to především eh, kvůli eh, kvalitě nabídky, kvůli ceně a také kvůli schopnosti kontrolního úřadu Velké Británie eh, být v přímém kontaktu. Já jsem tehdy předsedal výboru pro rozpočtovou kontrolu a podobný výbor v dolní sněmovně Velké Británie, s námi byl v úzkém kontaktu. My jsme se účastnili některých slyšení eh, ve výboru. Na, já bych odkázala na stránku 12, poslední eh, odstavec. Eh, je tam chyba. Hovoří se zde o politickém akčním výboru PAC, ale ta zkrátka PAC znamená Public Accounts Committee, tedy výbor pro veřejné uh, účty. Eh, my jsme na základě této spolupráce přijali nová pravidla, nový jednací řád, který umožňoval výboru pro rozpočtovou kontrolu ve Slovinsku, aby eh, překročil hranice mezi jednotlivými politickými stranami. Šlo nám o to, abychom mohli klást otázky vládě bez ohledu na politické zaměření. A já si myslím, že to je velice zásadní věc. Rok 2000 2008 pak eh, byl rozhodující. Je to na Kokobu a na Kont, aby rozhodli. Je nutné podívat se na úroveň rizika a my jako Evropský účetní dvůr potom musíme být schopni předložit náš názor na provádění rozpočtu. A samozřejmě je zde velký prostor pro zlepšení. Jakým směrem se toto prohlášení o věrohodnosti bude vydávat, to je otázka. Je to otázka, která závisí také na vás jako na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je to Evropský parlament, který nakonec provádí finanční dohled jménem daňových poplatníků Evropské unie. Já se domnívám, že snahy o změnu metodologie a snahy o lepší vypracovávání zvláštních zpráv a poskytují cestu, jak zlepšit eh, využívání prostředků daňových poplatníků. Pan Deutsch. Tisztelt úr, tisztelt eh, tagjelölt úr, két kérdésem lenne. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane kandidáte, mám na vás dva dotazy. Ten první je ten, že třeba, že bohužel jsme neobdrželi odpovědi na eh, dotazy z dotazníku. Spíše jsme zjistili zvenčí, že vy v roce 2004 jste neměl podporu parlamentu slovinského pro eh, nominaci na předsedu eh, slovinského nejvyššího kontrolního úřadu. Tehdy středolevá většina ve slovinském eh, parlamentu vás z politického hlediska eh, podpořit mohla. Proč a vás ale nepodpořila? Proč jste nedostal jejich eh, podporu? Vezměme situaci tak, že parlament, národní parlament určité členské země vám eh, nedá důvěru v tom, abyste se stal eh, předsedou eh, nejvyššího kontrolního úřadu ve své zemi a teď vy kandidujete na člena účetního dvoru v Evropské unii. Jak to máme chápat? A chci napásat na dotaz paní Ayali Sender. Je to velice jednoduchá otázka. Pokud výbor pro kontrolu rozpočtu Evropského parlamentu vás nepodpoří, tak to znamená, že kandidát musí stáhnout svou kandidátu, kandidaturu či nikoli. A e, chtěli bychom u toho slyšet odůvodnění. Já respektuji e, vaše rozhodnutí, pokud si budete přát uchovat e, své, svou kandidaturu, jiní si mohou myslet, že byste se měl stáhnout, ale chci od vás slyšet prostě ano či ne. Chtěl bych slyšet tak jednoduchou odpověď. Samozřejmě, že obě dvě stanoviska jsou eh, odůvodnitelná. Není jedno předem špatné, ale chceme slyšet jasnou odpověď. Děkuji za oba dotazy. Ano, v roce 2003, na konci roku 2003, jsem byl kandidátem na předsedu nejvyššího eh, kontrolního úřadu ve Slovinsku na základě práce z roku 1998 až 2000, kdy jsme vytvořili transparentní legislativu, jsem byl znám eh, ve Slovinsku jako člověk, který je nezávislý, ale současně těžko přesvědčitelný o o nějaké myšlence, pokud vím, že mám pravdu. Tehdy eh, byl, byla v parlamentu středolevá většina a vy byste si mohli tedy myslet, že v únoru 2004, že by mě mohla ta středolevá eh, kolice podpořit na místo eh, předsedy nejvyššího kontrolního úřadu. Proč to neučinili? To nevím, protože hlasování je tajné. A je zapotřebí absolutní většiny ke zvolení. Eh, to znamená absolutní většiny všech členů eh, slovinského parlamentu. A říkalo se v zákulisí, že kvůli tomu, že nejsem snadno zpracovatelný, eh, mě tehdy středolevá strana nedala mandát. Stejná středolevá vláda mě později vybídla, abych nahradil pana Potočníka jako ministra pro evropské záležitosti. Abych se tedy zabýval důležitými otázkami rozvoje ve Slovinsku. Nemohu tedy říct, že bych neměl důvěru slovinského parlamentu, protože při otevřených volbách, eh, při veřejných volbách jsem eh, podporu dostal, ale tehdy mi nechtěli dát devítiletý mandát eh, při tajném hlasování. A středolevá strana mi řekla tedy ne, ale později středopravicová strana eh, chtěla, abych nahradil pana Potočníka. V té písemné odpovědi jsem vám nemohl napsal ano či ne. Já přijedu sem, pokusím se vás přesvědčit a za svou 20-letou eh, kariéru jsem vždy pracoval jako eh, technokrat. Pokud vám toto nestačí, jako eh, dostatečná kvalifikace, Samozřejmě já těžko bych mohl pracovat jako potenciální člen účetního dvora bez vaší podpory, protože to by pak spolupráce nebyla možná. Proto je tedy odpověď jasná. Kdybych nedostal vaši podporu, vrátil bych se domů. Děkujeme vám, pane kandidáte, pane Cvikle. A budeme postupovat dál v našem programu. Přistoupíme ke slyšení kandidátů, eh, kteří usilují o Eh, obnovením mandátu máme 20 minut na každého kandidáta. Začneme kandidátem, který je nominovaný českými orgány, a to panem Janem Kinštem. Eh, jak mi to říká pan Jan Brown, tak ještě pan Kersti Kaljaut, eh, který je nominovaný estonskými orgány, a pan Igor Ludborš, který je nominovaný lotyšskými orgány, budou slyšeni společně. Allora, dal momento... Před eh, chviličkou jsem řekl, že se jedná o členy účetního dvora, které již náš výbor zná. A proto bych chtěl mm, se zeptat kandidátů, zda si přejí přednést eh, mm, stručný úvodní projev, ne delší než dvě minuty a posléze přáme slovo panu, paní eh, Alessandra. Pan, pane Kinšte, chcete něco sdělit? Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že zde mohu být a že vás mohu požádat o důvěru pro druhý mandát. Jak víte ze schrnutí, které jsem předložil, pracoval jsem pro Evropský účetní dvůr a pracoval jsem pro oblast vnější akce ve které pracuji od začátku do posud. Během svého mandátu jsem byl dvakrát odpovědný za výroční zprávu Evropského rozvojového fondu a také za výkonnostní audit. V této oblasti jsem se soustředil především na rozvojovou pomoc. V minulosti jsem měl tu čest vám předložit tři zvláštní zprávy a jsem velice rád, že všechny tři byly přijaty pozitivně. Byla to zvláštní zpráva týkající se podpory EU pro životní prostředí a pro zdravotnictví a řízení komise nevládních organizací. Během své kariéry v EUD jsem byl také zapojen do některých horizontálních úkolů. Byl jsem například členem administrativního výboru, správního výboru, eh, dvora a byl jsem také předsedou skupiny pro vnější akci. A za Vstupoval jsem to tu skupinu také při vývoji některých eh, metodologických eh, záležitostí, především pokud jde o přímou rozpočtovou podporu. To byla stručně moje kariéra, pane předsedo. Eh, byl jsem během své práce velice rád, když jsem mohl spolupracovat s tímto výborem a doufám, že mě potvrdíte pro další mandát. Děkuji, předám slovo, to ještě dvě minuty. z Estonsko paní Kaliulajt. Děkuji, pane předsedo. I já jsem velice ráda, že mám tuto příležitost ehm, zde vystoupit po šesti letech, což jsem pracovala na účetním eh, dvoře. Eh, pracovala jsem v oblasti finanční kontroly a zabývala jsem se výzkumem a vnitřními politikami jak je v té zprávě uvedeno. Nyní se zabývám specifickým hodnocením oblasti soudržnosti, jak kolegové už uvedli. Já jsem také byla součástí administrativního výboru a předsedala jsem mu dva roky a zabývala jsem se eh, různými eh, technickými otázkami. Týkají se toho, jakým způsobem se zabýváme my nyní eh, oblastí IT Zabývala jsem se otázkou Galilea, tedy zvláštní zpráv na Galileo a e, Fond rozvoje a od vašeho výboru e, jsem obdržela i doporučení e, k těmto tématům. Také jsem byla členem výboru pro Europol a také jsem byla aktivní v pracovní skupině pro eh, sebehodnocení eh, ve účetním dvoře a v současné době se snažím eh, zabývat metodologií kontroly a nejlepším možným využitím této metodiky. Zabývám se tedy budoucností našich budoucích metod kontrol. Těším se na vaše dotazy a e, doufám, že mě vyslovíte důvěru i na budoucí mandát. Předseda, děkuji na dvě minuty. Má slovo pan Ludborš, kandidát za e, Lotyšsko. Děkuji, pane předsedo, e, vážné poslankyně a poslanci. Děkuji za tuto příležitost přestoupit před váš výbor a prezentovat to, co jsem vykonal v průběhu těch šesti let posledního mandátu. E, především jsem pracoval v oblasti bankovního, mm, bankovních půjček. Byl jsem zodpovědný za kapitolu 10 a 11 ve výročních zprávách účetního dvora a také jsem byl členem e, účetního dvora, který předložil zvláštní zprávy vašemu výboru. Jedna byla o strategickém řízení komise a ta druhá o bankovních opatřeních týkajících se programu MEDA. Ohledně horizontálních eh, úkolů byl jsem členem administrativního výboru od roku 2008 mu předsedám Zabýváme se celou řadou eh, různých témat, jak už kolegové přede mnou uvedli. Jak už řekl, řekl pan Kinšta, a paní Kalilajt, kteří předsedali také tomuto výboru. Já bych rád jen poznamenal, co ještě vykonávám teď. Chystá se zvláštní zpráva, která bude se zabývat velice důležitým tématem a to malými a středními podniky. Také jsem byl členem pracovní skupiny v účetním dvoru, která se zabývá stávající finanční a ekonomickou krizí. Těším se eh, na vaše dotazy a mm, doufám, že mi dáte důvěru a doufám, že mi dáte tedy příležitost pokračovat v dalším mandátu. Děkuji, slovo má paní Alaja Sender. Eh. Děkuji, pane předsedo. Teď jde tady o znovu potvrzení funkce členů, které již dobře známe. A ráda bych se tedy zaměřila na budoucnost. Také pokud jde o reformu, která se dostává do další etapy účet, eh, v rámci účetního dvora a já si myslím, že je to velice slibné, bez pochyby to přinese četná zlepšení. Pane Genčo, eh, ráda bych vás požádala o to, abyste podrobněji pohovořil o následující věci. Náš výbor vás využívá nejenom operativně, ale chceme vlastně mít ještě větší podporu při řešení některých problémů. Například jsme tady měli určitý problém s mezinárodními organizacemi a mě by velice zajímalo, jakým způsobem se v budoucnosti chcete snažit o vylepšení této spolupráce, tedy v rámci kontroly evropských prostředků. Pokud jde o nevládní organizace, zajímalo by mě, jak to vypadá s eventuální centralizací. Tady v parlamentu se snažíme vytvořit lepší kontrolu, snažíme se možná omezit do určité oblasti, pokud jde o ty vnější vztahy. A to by znamenalo, že se to bude do určité míry koncentrovat, ale nese to sebou i určité riziko. Musíme myslet na situace přímo v místě, a jak to vypadá eh, s budoucím DAD. Zajímalo by mě, co se stane s organizacemi, které jsou již přímo v terénu nebo v místě, pokud to o ty vnější vztahy, ty jsou velice důležité při zviditelňování aktivit Evropské unie a hrozí tu, že eh, ztratíme kontrolu nad tím nebo ztratíme přehled a potom bude obtížné rozhodovat se a ta práce nebude moci být účinná. Potom paní Kaljulia Někteří kolegové hovořili o tom, že eh, teď vám spíše poblahopřejeme, nebudeme vám eh, klást příliš otázek, ale já jsem zpravodajka, takže ačkoliv vy, když eh, jsme si jistí vaší dobrou spolupráci, tak vám musíme položit pár otázek. A pokud jde o tu vzájemnou kontrolu, vzájemné hodnocení, možná, že byste k tomu mohla stručně něco vysvětlit. Teď byla schválena reforma Evropské, eh, Evropského účetního dvora. Takže kontrolovat kontrolory, to je reforma, je to něco nového, něco, co nově přibylo. A mě by zajímalo, jak vidíte tu situaci těch hlavních aspektů? Jakým způsobem je možné kontrolu kontrolorů vylepšit, tedy to vzájemné hodnocení? A potom ještě jeden důležitý aspekt, který vlastně vyplynul z těch minulých diskuzí. Rozpočtové roky, které překračují dobu jednoho roku, to znamená víceleté plány, víceleté finanční rámce, jak tady zvýšit přehlednost pro občany, tak aby tam vlastně neviděli pouze ten katastrofický rok, ale aby tam byl patrný celý cyklus, tak aby byl jasnější, delší kontext těch problémů nebo té situace. Pan Ludborš, vy jste byl ve správním výboru a tam jde také vlastně o, o potvrzení aktivity účetního dvora a mě by zajímalo, jak byste zlepšil organizaci a efektivitu účetního dvora. Druhá otázka se týká hospodářské krize. Členské státy a instituce volají po zjednodušení, tedy hospodářská krize by měla být využita k tomu, abychom zjednodušili postupy, programy, zkrátka akce Evropské unie, aniž bychom ovšem snížili kontrolu a efektivitu. I nadále chceme mít jistotu, že peníze budou vynakládány správně. A jak si to vy představujete, jak dosáhnout tohoto cíle? Máme novou strategii 2020 a ta je na to také zaměřena a proto by mě zajímal váš názor. Děkuji, pan Kinšt. Děkuji, pane předsedo. Já bych se nejdříve eh, dotkl otázky mezinárodních organizací. Je jasné, že Evropská komise není prostřednictvím mezinárodních organizací a uděluje eh, mnoho peněz a je to důležitý kanál, a jak dostat peníze eh, k lidem. Jedná se například o OSN. Pomoc se týká především eh, zemí, které, na které dopadla humanitární krize či kde proběhly nějaké katastrofy. A vydali jsme audit týkající se OSN, audit 1. Jedná se tedy o udělování peněz prostřednictvím mezinárodních organizací a hodnotili jsme výhody a nevýhody takovéhoto způsobu poskytování peněz byli jsme velice kritický v našem hodnocení. A zdálo se nám to jako uh, určité, uh, určitý způsob, uh, jak se vyhnout jiným způsobem a to nepovažujeme, nepovažujeme za správné. Pokud je o finanční nařízení, a je zde možnost, že by jeden komisař měl mít na starost více stupňové trastové fondy a že by měl stanovit e, každoroční jasné e, příjmy pro rozpočet v této oblasti. Komise je největším dárcem, ale má velmi malý vliv na e, rozdělování peněz. Skandálním případem byl například Černobylský fond, a komise zde poskytla peníze, ale měla velice malé možnosti ovlivňovat fungování tohoto fondu. A samozřejmě spolupráce s mezinárodní organizacemi je velice citlivou otázkou. Víte, že jedním z důvodů, proč by komise měla mít fondy na starosti a sama, je to, aby měla větší možnost prosazovat své cíle a také prosazovat řádné fungování dohody FAFA. Pokud jde o nevládní organizace, víte, že jsme předložili velice důkladné audity, které se zabývaly dvěma aspekty. Za prvé, jak komise může zahrnout nevládní organizace jako partnery pro strategická rozhodnutí v rozvojové spolupráci. A to je cíl komise v mnoha politických dokumentech, ale my jsme byli velice kritičtí. A bohužel nedochází ke správné realizaci takovýchto politických cílů. Byli jsme také kritičtí, pokud jde o využívání nevládních organizací jako implementujících organizací a doporučili jsme eh, některé aspekty, jak pomoci nevládním organizacím, jak jim usnadnit práci, například tím, že komise poskytne eh, možnosti budování kapacity a školení. Pokud jde o ESS, a víte, že diskuze pokračují a pokračovat budou. Já doufám, že to neovlivní a přístup komise vůči nevládním organizacím jako a k emancipovaným partnerům při poskytování rozvojové pomoci. A já jsem viděl na místě, jak nevládní organizace pracují, v některých oblastech světa a v některých oblastech světa jsou skutečně eh, jediným partnerem, který zaručuje kontinuitu rozvojové pomoci. A pokud jde o vytvoření EEAS, a, a příprava pokračuje. Komise bude odpovědná za implementaci konkrétních programů, za implementaci pomoci a já doufám, že to nebude mít špatný vliv na práci nevládních organizací. Paní Kalulaj. Thank you. Děkuji. Ohledně peer review a sebehodnocení mohu říci, že účetní dvůr pořád ještě nachází eh, prostory pro zlepšování. Je třeba také se podívat na strukturu eh, mm, komory, proto je třeba zaručit větší účinnost, výkonnost účetního dvora Výsledky také ukazují, že lze zlepšovat komunikaci jak vnitřní, tak vnější komunikaci. A tady právě já se chci zmínit, že eh, kontrolor eh, může správně fungovat, pokud je ta kontrola opravdu transparentní a k tomu je nezbytná interakce, to znamená s komisí, s členskými státy a také Eh, ve snaze zjistit, jak funguje to rozvojové eh, prostředí, které je eh, auditované. Je tu určitá mm, míra chyb, která se objevuje při zprávách z členských států a požadavky, které stanoví komise, mm, vyžadují také diskuze o metodologii. Účetní dvůr zde má dlouhou zkušenost s finanční kontrolou evropského rozpočtu a proto eh, by eh, ani tato společná pomoc se neměla řídit podle volnějších standardů. Naše metrologie musí být eh, srozumitelná a transparentní a pak se podle ní budeme moci správně řídit. To je ten správný směr a to si myslím, že je ten, to nejlepší opatření, které můžeme přijmout. Co se týče více letých eh, plánů a otázky toho, jak se občané dívají na oblast soudržnosti. Ano, my je musíme umět přesvědčit. My, eh, my nejsme přesvědčeni o tom, zda ty problémy lze vyřešit eh, právě teď v roce 2008. Podívejme se na otázky soudržnosti. Došlo tam k chybám a proto je důležité bedlivě sledovat eh, další eh, procesy. Účetní eh, dvůr se zabývá tím, co se udá od uzávěrky účtů. Je třeba zabývat se i novým programovým obdobím Eh, Evropská komise stanoví eh, lhůty pro to, jak je, mm, jak je mm, eh, třeba přeskoumat finanční a řídící struktury předtím, než programy samotné začnou zdá se, že ty no, u nových zálohových plateb v tom novém období je méně chyb, než bylo v minulém období. Doufáme, že tato mm, tendence se projeví i nadále taky je to otázka objemu eh, financí, eh, které budou eh, vynaloženy. Takže abychom mohli přesvědčit veřejnost o tom, že se situace zlepšuje, musíme opět být transparentní a poctivě hovořit o tom, jaké jsou výsledky kontroly, co mohou činit členské státy, co koná Evropská komise a je třeba ukázat toto všechno na schůzkách eh, tripartity, přesvědčovat i um, představitele členských států o tom, že opravdu činíme to, co je eh, nejlepší. A pak je to otázka výkonnosti auditu, nezabývat se tedy jen údaji jako samotnými, a také významem chyb. Musíme se na vše dívat ze širšího pohledu, eh, zejména v oblasti soudržnosti, Eh, protože si musíme zamyslet nad tím, zda pro budoucí finanční perspektivy máme ponechat eh, oblast soudržnosti takovou, jaká je. Eh, jsou to otázky problémů finančního řízení a sdílené finanční řízení. Sdílené řízení by mohlo ukazovat, že se má tato politika není úplně v pořádku. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Pan Woodborš. Děkuji, pane předsedo. A pokud jde o budoucí práci administrativního výboru, jak už bylo řečeno ve strategii účetního dvora pro léta 2009 až 2012, máme dva cíle. Jde o maximalizaci dopadu a zlepšení efektivity zdrojů, které máme k dispozici. Pokud jde o administrativní vývoj, eh, výbor, to souvisí úzce s druhou částí. Znamená to tedy, že a v rámci administrativního výboru se snažíme vypracovat různé politiky, politiky týkající se IT, týkající se lidských zdrojů. Vemme si například lidské zdroje. Snažíme se najít cesty, jak můžeme zlepšit motivaci pracovníků. A dalším důležitým aspektem je mobilita pracovníků. jsou zde auditoři, kteří pracují v určité oblasti a po období 6 až 8 let a mohou eh, změnit eh, svoji oblast, na kterou se eh, soustředí samozřejmě s výhradou některých specifických případů. Rada ministrů, jak asi víte, v poslední době přijala nový jednací řád účetního dvora, my jsme v účetním dvoře v poslední době tvrdě pracovali na implementaci tohoto jednacího řádu. Jedná se o dvě důležité změny. Podle dohody eh, smlouvy z NIS eh, se eh, podle eh, mnoho z ní situace byla jiná. Nyní bychom měli začít pracovat v menších skupinách a v komorách. Zároveň by se měla zavést posílená, posílený administrativní výbor. A předseda, soud, eh, předseda dvora bude předsedou tohoto administrativního eh, výboru a předsedové jednotlivých komor budou členové tohoto posíleného administrativního výboru. A my hledáme co nejlepší zdroje, co nejlepší auditory. Zjistili jsme, že máme nedostatek auditorů, že nám chybí 56 auditorů před několika lety. V poslední době jsme našli 33, 32 no, nových auditorů, ale stále ještě potřebujeme dalších 24 auditorů. Rozpočtové orgány nám řekli, že je nepravděpodobné, že tyto auditory získáme v období hospodářské krize a z tohoto důvodu se zabýváme tím, jak bude možné převést zaměstnance z neauditních postů na auditní posty. Takže budeme využívat vnitřních zdrojů. Pokud jde o vaši otázku týkající se zlepšení s ohledem na hospodářskou krizi, Chtěl bych říct následující. Vytvořili jsme pracovní skupinu vnitř účetního dvora. Já jsem jedním ze tří členů. Snažíme se řešit celou řadu otázek. Stručně zmíním. Jedná se o Evropský plán hospodářské obnovy, který se snaží o poskytování likvidity v některých oblastech. Samozřejmě s tím jdou ruku v ruce další eh, rizika. Jsou zde některé oblasti, které jsme identifikovali jako problematické. Eh, dále se soustředíme na eh, podporu platební bilance některých členských států, které nejsou členem eurozóny, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko. Ehm, my jsme se zabývali otázkou spolehlivosti a v, každé, v každém případě chceme, aby zde byly odpovídající požadavky na DAS. A poslední věc, kterou se eh, zabýváme, je následující. Víte, že regulatorní rámec byl s ohledem na krizi pozměněn a při nejmenším tři ze čtyř eh, kontrolních orgánů eh, dostanou dodatečné pravomoce. Účetní dvůr bude provádět audit tří kontrolních úřadů a my se zamýšlíme nad tím, jestli to stačí. Neměli bychom se snažit o silnější mandát abychom mohli provádět odpovídající práci, eh, tak jak tomu je například v současné době u Evropské centrální banky, kde se snažíme zajistit eh, provozní efektivitu. A eh, na závěr měla jste otázku týkající se zjednodušování výdajů. Já se domnívám, že z mého hlediska není třeba říkat, že myšlenka zjednodušování implementace do rozpočtu se neustále objevuje, opakuje, když se podíváte na výroční zprávy. Pokud se podíváte také na usnesení týkající se absolutoria, které vypracovalo a vypracoval tento výbor, je zde důležitá otázka zemědělství a dalších oblastí. Samozřejmě musíme být velice opatrní. Zjednodušení nesmí jít do extrému. Je eh, třeba si vzpomenout na to, že výroční zpráva za rok 2007 poukazovala na případy v oblasti zemědělské politiky, kde došlo k přehnanému zjednodušení a toto zjednodušení vedlo k neočekávaným výsledkům. podporu v rámci zemědělství dostaly tak například eh, železniční společnosti a některé další společnosti, které by ji dostat neměly. Děkuji. Paní Andrease. Thank you, Chairman. Eh, to... Děkuji, pane předsedo. K panu Kinštovi. Zmiňoval jste se mezi cíly do budoucnosti, že byste rád přispíval k posilování výkonnosti zpráv a ve spolupráci s nejvyššími kontrolními úřady jednotlivých členských států v otázce eh, výdajů, které se týkají eh, společného řízení. Máme tu roční eh, prohlášení, zabývá chcete tedy roční prohlášení těch národních institucí, a nebo chcete oddělit tuto činnost? Paní Kalulajt? Vzhledem k tomu, že jste po nějakou dobu se zabývala oblasti, ve které byla velká eh, chybovost, můžete nám vysvětlit, v jaké chvíli eh, jsou dokumenty přes, přeposlány OLAFu a zda zrychlení převedení určitých případů na OLAF by na jedné straně předešlo dalším nesrovnalostem a na druhé straně zrychlilo návratnost prostředků, nebo tedy vrácení prostředků, které byly nesprávným způsobem vynaloženy. A panu Lutborsovi, vy jste prohlásil ve svém životopise a cílech, že chcete přispívat k dalšímu zlepšování eh, DASu Můžete nám říci jeden příklad, jak byste zlepšoval DAS? Děkuji. Děkuji. Prosím, odpovídejte jen stručně, prosím. Thank you very much. Uh, this... Děkuji. Tato otázka o součinnosti spolupráci s kontrolními úřady národních států Eh, zmíním se, že tu se mít dvě možnosti, buď eh, konkurenci, anebo spolupráci. A samozřejmě jsme pro tu druhou možnost a to spolupráci s nejvyšším kontrolním úřadem. My eh, chceme přijít s iniciativou od prvních čtyř členských států na připravení národních prohlášení, řekněme takového certifikátu o důvěryhodnosti což je velice eh, vítená aktivita. Nicméně zabýváme se velice bedlivě přístupem eh, těchto jednotlivých členských států k eh, provádění auditu celé této oblasti. A tam jsou ty postupy odlišné. Takže my máme cíl spolupráce účetního dvora, mm, tak už jsme touto činnost zahájili. Máme různé pracovní skupiny, které se zabývají společnými účetními standardy, v oblasti DASu a také v oblasti výkonnostního auditu. Tato pracovní skupina se nyní uh, už chylí ke konci své činnosti. Tato práce tedy už by měla eh, vést k tomu, že zde budou jednotná či harmonizovaná pravidla pro sdílené řízení, sdílenou zprávu prostředků a proto tu jsou e, společný pilotní e, audit, e, který bude prováděn společně s národními institucemi. Proto tu jsou ty národní orgány, které už zavadly tyto národní prohlášení, plus jsem vybral další, to je Dánsko, Nizozemsko a Česká republika což znamená nové standardy pro eh, tyto země eh, pro prostředky, které jsou vedeny ve společném eh, řízení. Cílem je, abychom se mohli lépe spolehnout vzájemně na výsledky naší práce, takže pak uvidíme, zda tuto pilotní práci tedy můžeme převést i na, rozšířit dál i na další národní instituce, abychom jim ukázali dobrý příklad, že takto lze spolupracovat a abychom rozšířili dál tuto metodiku eh, s tím, že bychom se mohli spolehnout tedy na naše vzájemné výsledky, které se při kontrole zjistí. Eh, paní Kaliulajt. Děkuji, pane předsedo. A když se auditoři vrátí z mise, a často se setkávají na schůzi, kde se diskutuje o výsledcích a hovoří se o tom, zda je potřeba něco předat Olafu. A samozřejmě, čím dříve k tomu dojde, tím lépe, pokud je to potřeba. A protože a zadržování je špatné. Často provádíme audit plateb, které proběhly před eh, rokem, nebo projekt, eh, audit projektů, které začaly před mnoha eh, lety. Takže je třeba aby členské státy sami reagovali co nejrychleji. Každé čtvrtletí musí podávat komise informace o případných nesrovnalostech či případných podvodech. Já se domnívám, že je třeba, aby naše zjištění byla, týkající se podvodu byla také předávána o komisi, aby o tom komise včas věděla. Já se domnívám, že většina navrácených prostředků se týká projektů, které nebyly podvodné, ale pouze chybné. A my samozřejmě se snažíme podávat informace, předávat informace OLAFu, jakmile věc zjistíme. Pan Lutzborš. Děkuji, pane předsedu. Pokud jde o možné zlepšení DASu, Samozřejmě je třeba si uvědomit, že je zde celá oblast, eh, že jsou zde některé oblasti, které jsou problematické. Pokud je o zlepšování, každý rok se snažíme soustředit na eh, některou oblast politiky, na oblast výdajů, pokud je o provádění evropského rozpočtu jsme zorganizováni do politických skupin, tedy do eh, skupin pro jednotlivé politiky, které se soustředí na různé oblasti. Já bych navrhl, abychom provedli restrukturalizaci prostřednictvím specifického hodnocení a možná eh, eh, z politiky pro zemědělství bychom měli odebrat rozvoj venkova, a, a tak by mohlo dojít k rozšíření některých jiných oblastí politiky. Například pokud jde o vnitřní politiky a některé menší oblasti. Na základě současného přístupu se budeme každý rok snažit zhodnotit eh, určitou oblast politiky, kterou jsme identifikovali. Děkuji. Pan Liberacký. Děkuji pane předsedající. Poněvadž mám předsedo. Jsem členem výboru Kokobu již podruhé a nebudu tedy pokládat žádné otázky, ale spíše si dovolím tady něco zhodnotit. My tady hovoříme s kandidáty na členy Evropského účetního dvora. A já jako dřívější zpravodaj k Evropskému rozvojovému fondu, ke strukturálním fondům, k programu Galileo. Tady bych rád řekl, že my jsme spolupracovali s panem Kinštem a paní Kaludaj a udělali jsme následující zkušenosti. Mohli jsme konstatovat, že kandidáti byli velice ochotní spolupracovat v minulém legislativním období Liberacky, já se omlouvám, v této části lze pouze klást dotazy. Hodnocení bude následovat eh, až eh, po slyšení. Tento čas je vyhrazený pouze dotazům. Hodnocení činnosti až posléze. Máte-li dotazy, prosím předneste je, jinak předeme k dalším tazatelům. Já vůbec tego počekám do fázy ocen, żeby čas oštěnit. Dobře, vyčkám tedy a své hodnocení vyslovím později. Honorable Deutsch. Děkuji, pan Dojč. Eh, Pane předsedo, ehm, vážení členové účetního dvora, Viděli jsme nové kandidáty na členy účetního dvora Všem byla položena stejná otázka, proto bych ji chtěl předložit i vám. Očekával bych proto, že budete mít jasné stanovisko v této věci. Neboli, jak hodnotíte spolupráci mezi účetním dvorem a OLAFem? Jaké je vaše technické a profesionální hledisko na tuto otázku ohledně externalizaci v OLAFu a v souvislosti eh, s ustanovením evropského eh, prokurátora. Je možné, že v boji proti podvodům došlo k rozšíření nebo ke vzniku mnoha e, orgánů, takže by to nakonec bylo ke škodě celému hm, postupu? Yeah, thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Co se týče vztahu s Olafem, ano, Účetní dvůr a OLAF jsou dvě instituce, které dobře spolupracují. Spolupráce nyní probíhá dvěma způsoby. Když eh, detekujeme konkrétní případy, nebo máme podezření, že došlo k nějaké trestné činnosti, podvodu, nebo peníze byly vydány eh, nelegálním způsobem a je tam zatím nějaká eh, nelegální činnost, tak referujeme o daném případu OLAFu a po nějaké eh, době eh, zjistíme, jaký je výsledek, to nám oni sdělí. Za druhé, a to je podle mě stejně tak důležité, to je na úrovni různých auditních eh, skupin, kdy, udržujeme kontakty se zaměstnanci OLAFu. Například v naší auditní skupině jednou ročně je zveme, aby nám poskytli nové zkušenosti s jednotlivými případy podvodů v zahraniční pomoci v oblasti zahraniční pomoci, což nám pomáhá, abychom se lépe připravili na možné budoucí případy podvodu v této oblasti. Někteří eh, zaměstnanci také udržují trvalé kontakty mezi našimi dvěma eh, organizacemi. Tak a co se týče externalizaci FOLAFu, no tady by neměl Eh, zasahovat do diskuze účetní dvůr, si myslím. Moje osobní stanovisko je takové, že jsem neměl dojem, že by OLAF v současnosti, což je tedy součást Evropské komise, trpěl nedostatkem nezávislosti. S takovým případem eh, jsem se nesetkal. Samozřejmě jasná otázka je, proč se tedy potřebuje tato externalizace. Pro mě je to spíš než otázka, já tam nevidím odpověď. A Eh, ten, kdo přišel s touto externalizací, by to asi měl vysvětlit. Prozatím mm, jsem si nevšiml, že by Olaf měl takovéto problémy s nezávislostí. Na druhé straně Olaf má problémy z jiné strany a to, že spolupracuje se 27 právními systémy členských států, což není pokaždé jednoduché, aby skutečně dotáhli případy do konce, aby tedy někdo šel za mříže. A co já vím, tak to je právě důvod, proč by měl vzniknout úřad toho evropského veřejného žalobce, toho prokurátora. Před šesti lety, když jsem tady seděl na slyšení, tak jsem měl takovou otázku také a tam jsem Eh, viděl tehdy eh, vytvoření této funkce jako něco pozitivního. Paní Kalilajt, já také už jsem zodpověděla před šesti lety na tuto otázku a také jsem tedy řekla, že myslím, že to je dobrý nápad mít veřejného žalobce evropského a teď vidíme, že smlouva se ubírá tímto směrem. A co bych ještě mohla dodat je, že otázka nezávislosti je důležitá nejen z vaší strany, ale to, jak to vypadá. Takže externalizace opravdu eh, eh, by měla dopad na to, jak veřejnost vnímá nezávislost OLAFu. Děkuji. Signor... Děkuji, pan Ludborgs. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o spolupráci s OLAFem v budoucnosti, já souhlasím s kolegy, podle scénáře, že Olaf bude externalizován, znamenalo by to, že by zde vznikla určitá, vzniklo určité napětí mezi Olafem a účetním dvorem. Naše práce je určitým vstupem pro práci Olafu. Pokud jde o otázku toho, jestli by měl, měla zůstat současná úprava, nebo jestli by to mělo být externalizováno. Já nevím, jestli pan Barroso učinil nějaký slib v tomto směru pro druhé funkční období. Podle mého názoru argument pro to, aby byl Olaf externalizován, je to, jak je Olaf vnímán zvnějšku. To by byl tedy argument pro externalizaci. Pokud jde o evropského prokurátora, a to je něco, co je nyní stanoveno ve smlouvě o fungování Evropské unie. Já a v jednom z návrzích, které jsem v poslední době viděl o prohlášení o věrohodnosti, o, o, o udělení absolutoria. Tam se hovořilo o tom, kdy bude tento evropský prokurátor stanoven. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat za spolupráci. Chtěl bych říci panu Lučboršovi, že uvedl, že chybí 20 eh, eh, auditorů a já vím, že je tady také otázka nedostatku prostředků a tady opravdu neváhejte, eh, upozorňujte na to členy parlamentu, protože jinak by vám mohli prostředky odmítnout a tak kdy žádejte si o podporu. Pokud jde o ty lhůty, pokud Evropská unie vám poskytne všechny informace účetní do 31. března, mohli bychom do 30. června eh, doufat eh, ve vaší zprávu, pokud jde o další rok, eh, pokud jde tedy o absolutorium, protože já si myslím, že tam je to příliš dlouhé. Na rozdíl od toho, co říká smlouva, tak vy jste vlastně tady nedělali žádné potvrzení, pokud jde o ty některé nejasnosti. A Nedostali jsme potvrzení, pokud jde o podkladové operace. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte, protože pokud jde o rok 2008, tak my tady nevíme, jestli DAS je pozitivní nebo negativní, protože pokud jde o ty podkladové operace, tam není globální eh, DAS eh, od účetního dvora. Děkuji, pan Kenšt. Yes, I will try to touch, uh... Ano, pokusím se odpovědět. Uh, co se týče harmonogramu, musím říct eh, otevřeně, že účetní dvůr je otevřený diskuzím o možnostech změn eh, v tomto harmonogramu, ale po šestileté zkušenosti, zejména v oblasti kontroly DAS, je velice obtížné eh, najít způsob šetření času nebo zkracování těchto lhůt. Já bych se obával, že pokud budeme příliš přísní, tak můžeme ohrozit kvalitu auditu a těch stanovisek, které vám předkládáme. My se musíme řídit určitými pravidly, například eh, pro eh, příklady, um, ty vzorky, které mm, my zpracováváme. A musíme nejdřív nechat ty případy doběhnout do konce eh, roku. Eh, jedná se o situaci v 17 členských státech, jsou tu eh, navíc státy, které, se kterými spolupracujeme, které jsou v Ázii, v Africe. Musíme spolupracovat s institucemi a tedy také s komisí. Pod, například někdy se stane, že Eh, komise nás upozorní, že to, co my chápeme jako eh, chybu, chybou není, protože nám vysvětlí, proč to tak je. Takže někdy v polovině listopadu máme eh, stanovisko a chceme mít víceméně jistotu, jestli že je tam minimální chybovost 11 to je tedy na základě zkušenosti z posledních šesti let, kdy mohu říci, že prostor pro ušetření času z, ze strany účetního dvora je eh, značně omezená. Mám se zabývat těmi dalšími otázkami? K DASu. Ano, máte pravdu. Jsou to dva různé přístupy, dvě různá stanoviska na základě účtu poskytujeme jedno stanovisko ohledně důvěryhodnoty účtů a potom ohledně správnosti a legálnosti transakcí poskytujeme menší dasy pro, každé, pro každou oblast nebo klastr těch činností. E, podle mého je to transparentnější. Víte, rozpočet Evropské komise je e, jednotně specifický Eh, má tam různé druhy výdajů, které jsou různým druhem zřízeny a setkávají se s různým rizikem. A připadlo by mi méně transparentní pro vás jako pro poslance Evropského parlamentu, kdybychom přinesli jeden jediný eh, DAS o správnosti a oprávněnosti všech eh, akcí, ať už to jsou administrativní náklady, externí akce, fondy soudržnosti nebo cokoliv takže my se snažíme poskytnout co možná nejtransparentnější stanoviska u těch jednotlivých klastrů výdajů. Možná ještě můžeme e, zvážit, zda ty klastry, které my nyní kontrolujeme, jsou správně vyváženy, nebo zda bychom je měli restrukturalizovat. Ale e, nemyslím, že by bylo dobré poskytovat jeden jediný DAS e, ohledně oprávněnosti a správnosti výdajů. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Mohu vám dát jedině několik údajů, pokud je o soudržnost. Poslední transakce a jsou a do 15. ledna. A většina plateb probíhá v prosinci. Pokud chceme provést audit také těchto plateb, a protože tyto platby eh, mohou být chybové, protože se na ně spěchá na konci roku. A potom musíme eh, se podívat na tedy platby z prosince. A pokud eh, náš vzorek přesuneme, potom by to mohlo představovat problém. A členské státy a většinou mají 4 e, až 6 týdnů, takže už je polovina ledna a poté e, Audit trvá, řekněme, tři týdny, poté potřebujeme ještě další čas, takže e, jsme na v polovině března, potom má členský stát 8 týdnů na odpověď, takže je polovina května. Potom máme systém eh, tripartity, eh, který také trvá. Takže pokud bychom chtěli zkrátit harmonogram, tak se dostaneme eh, do situace, jaká byla před několika lety, že doste, dojde k protichudným postupům. A pokud bychom chtěli zkrátit celý harmonogram, musíme zkrátit samozřejmě harmonogram pro všechny. A dále je zde třeba čas na překlady, a který není nezanedbatelný. A to znamená, že údaje e, o soudržnosti jsou k dispozici, řekněme, jenom, na, jenom v prosinci e, daného roku plus jedna. A možná by bylo dobré zamýšlet se také nad e, touto otázkou. Já se domnívám, že eh, by bylo třeba založit pracovní skupinu, pokud bychom tuto otázku měli dále diskutovat a řešit. Pokud je celkově o DAS, já se domnívám, že bychom se mohli dostat do situace, kdy chybovost bude v celém rozpočtu nízká. A poté by se odpověděla, eh, objevila otázka, zda eh, prohlášení o věrohodnosti bude kladné nebo nikoli. V současné době ale se provádí některé, některá specifická hodnocení a chybovost je vysoká. A z tohoto důvodu se domnívám, že je Eh, že by bylo problematické mít eh, celý jednotný eh, DAS. Pan, pan Borš. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o vaše připomínky, samozřejmě by nám velice pomohlo, pokud by nás parlament podpořil. Pokud jde o rozpočtový postup pro rok 2011, čeká nás tripartita kde budeme hovořit eh, s radou a s komisí. A samozřejmě by nám to mohlo pomoci, pokud jde o posty. Pokud budou vyjednávání eh, dobrá. A samozřejmě chápu eh, vaše, vaše snahu, abyste od nás měli zprávu co nejdříve, ale jak naznačili kolegové, podle mého názoru by to bylo na úkor kvality, pokud bychom celou věc urychlovali. Můžeme to udělat rychleji, ale bohužel potom by tím mohla trpět kvalita. Otázka je, co je lepší. Mít dostatek času na to, abychom odvedli odpovídající práci. Možná by se dalo to nějak zkrátit. Místo listopadu bychom eh, to dělali v říjnu, to by možná mohlo pomoci, ale nemyslím si, že by bylo možné eh, předložit zprávu eh, v létě, eh, která by byla tak kvalitní. Pokud jde o celkový DAS, já si myslím, že máte pravdu, že když říkáte tedy, že nemáme žádné celkové hodnocení. Je to správné, protože se Eh, protože nechceme míchat hrušky s jabkama a říkat něco celkově o chybovosti, která je velice rozdílná v jednotlivých oblastech s ohledem na řízení a další aspekty. Současný systém spočívá v tom, že máme specifická hodnocení. Já si myslím, že tento systém je dobrý. Později je možné vidět celkový obrázek a podívat se na to, jakou roli mohou sehrát kontroly v členských státech na místě. Já se domnívám, že by bylo dobré soustředit se na tuto otázku a poučit se z toho a podívat se na to, co by mohlo být děláno jiným způsobem. Na Audi už jen velice stručně. Vážený pane předsedo, velmi stručně. Já bych chtěl připomenout ustanovení smlouvy. Smlouva ukládá povinnost Evropskému účetnímu dvoru, aby vlastně předložil dvě potvrzení, jednak um, k transakcím a jednak k účtům. A potom vám smlouva dává možnost vyjádřit se k určitým sektorům aktivit, ale to, co jste neudělali, je, to jednotné prohlášení o transakcích. To není politický názor člena parlamentu. Eh, to je prostě povinnost, kterou má účetní dvůr. Děkuji. Děkujeme všem třem kandidátům. Musíme postupovat k další části našeho programu, tedy k hodnocení a hlasování. Tato část schůze se odhraje za zavřenými dveřmi.